der präsident! So, einen schönen Přeji vám všem krásný dobrý večer. Tímto opětovně zahajuji naše zasedání proto, abychom mohli vyhlásit výsledky druhého kola hlasování říká pan předseda, a zahájení čtvrtého kola hlasování. Tímto tedy jsme opět zahájili naše zasedání. Výsledky druhého hlasovacího kola jsou tyto. E, nařízení o změně víceletého finančního rámce 2014 až 2020 bylo přijato. 100, 479 kolegů hlasovalo 464 hlasovalo pro, proti hlasovalo 11 kolegů, 4 kolegové se zdrželi a nařízení o změně víceletého finančního rámce 2014-2020 je tímto přijato. Dostaneme se eh, tedy k výsledkům hlasování druhého části pozměňovací návrhu ke společného návrhu usnesení o koordinových opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. Eh, já navrhuji, abychom postupovali tak, jak postupovala dnes odpoledne kolegyně Silva Pereira tedy e, ta hlasování já nebudu číst, vidíte to na obrazovce a i hned poté, co se to tedy objeví e, a co budou výsledky známy, můžete to potom vidět také na webové stránce parlamentu. Jak vidíte, návrh 19 byl zamítnut, návrh 62 byl zamítnut. 18 eh, odstavec 1 původní text přijat. Druhá část původního textu přijata. Třetí část rovněž přijata. Pozměňovací návrh 63 zamítnout. Návrh 64 Zamítnout. Návrh 65. Zamítnout. Návrh 66. Zamítnout. Návrh 33. Zamítnout. Návrh 34. 34 Zamítnout. Návrh 35 Zamítnout. Návrh 36. Zamítnut. Návrh 45. Zamítnut. Návrh 46. Zamítnut. Návrh 67. Zamítnut. Odstavec 20 původní text ve třech částech. První část přijatá, druhá část přijatá, třetí část Přijata. Návrh 37. Zamítnut. Návrh 68. Zamítnut. Návrh 38. Zamítnut. Návrh 39. Zamítnut. Návrh 40. Zamítnut. Návrh 41. Zamítnut. Návrh 10. Zamítnout. Odstavec 23 původní text. Přijato. To jsou tedy výsledky, které byly takto odhlasovány a není výsledky eh, hlasování té třetí části. Zase je to společný návrh eh, usnesení koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům budou oznámeny v 22.50 nyní. Čtvrté hlasování, čtvrtá část pozměňovací návrhu o společném návrhu usnesení koordinová opatření EU boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. Budeme hlasovat podle stejného postupu jako v těch předchozích kolech hlasování. Čtvrté kolo hlasování bude eh, se konat tedy od nyní do 21. hodiny 30. minuty. Tímto zahajuji hlasování a do 21. hodiny 30. minuty máte čas hlasovat. Výsledky hlasování tohoto čtvrtého hlasování o pozměňovacích návrzích budou oznámeny zítra 17. dubna ráno v 9 hodin. Žádné otázky nejsou, všichni jsou tedy asi nadšení a já tímto přerušuji naše zasedání.